Pany krize se týká všech, nejenom jednotlivých zemí, těch, které jsou nejpostiženější a proto potřebujeme solidaritu a koordinaci. Děkuji a nyní má slovo pan Madlenar. Děkuji, pane předsedo. Eurozóna